7. Και πού το γράφει, ξεκινάει. Buongiorno. Iniziamo. Πού το βλέπεις το 7. Δεν βάλαμε κάρτα μέσα. Bene, benvenuti a tutti, iniziamo la nostra commissione. Naturalmente... Takže Já vás vítám, spustíme se do práce našeho výboru. Jestli nemáte žádné postřehy k pořadu jednání, tak ho budeme považovat za schválený. a zasedání je vysíláno v podobě web streamingu. Vítám mezi námi znovu pana komisaře Dačana Čološe, který nám představí legislativní návrhy týkající se smluvních vztahů v mléčném a sírovém sektoru. A návrh eh, této legislativy byl před chvílí schválen, čili ho můžeme rozdat všem členům výboru. Takže kromě návštěvy pana komisaře, tady máme také návrh týkající se nařízení o e, zemědělských e, produktech a jak jejich jakosti. To, se, to je něco, co nás potom čeká zítra ke schvalování, takže o tom budeme spíše e, hovořit později a nyní dáme slovo nejprve koordinátorům jednotlivých skupin, takže prosím se připravte, protože dostanete slovo jako první a poté později všichni další, kdo chtějí hovořit. Takže pane komisaři Dečane, nyní uh, vám dávám slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Jak jsem již přislíbil na začátku roku, tak před vás předstupuji s legislativním návrhem, který se týká organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky. Vzpomeňme krizi mléčnou v roce 2009, kdy prošli výrobci nelehkou dobou. Návrh, který dnes předkládám, má za cíl poučit se z té krize proběhlé, využít analýzy, kterou jsme mohli provést i situace, v které se nacházíme nyní a bezprostřední budoucnosti. To znamená, na jedné straně tedy je tu krize z loňského roku, která byla vážná, a na straně druhé tady máme otázku um, omezení kvót a um, po roce 2015 měli jsme skupinu expertů, kteří se zamýšleli v průběhu celého roku nad návrhy a nad opatřeními, které bychom mohli přijmout, abychom, aby se nám podařilo nějakým způsobem se dostat z, těch, z těchto uh, kvót, ale také, když analyzujeme celý potravinový řetězec, tak existují sektory, v nichž máme problém eh, vztahu při vyjednávání, to znamená pro mléčný sektor, to bylo možná ještě citelnější než pro některé další. Výzvou tohoto návrhu je ve zkratce zachovat sektor výroby mléka takový, který by odpovídal cílům zemědělství, to znamená zajistit na jedné straně výrobky pro trh, na straně druhé také zachovat územní vyváženost. Mléčná produkce je oblastí, která je par excellence spojená s, e, se zeměpisnou oblastí. Těžko ji můžeme přemysťovat snadno z jedné oblasti do druhé. A proto si zaslouží naši obzvláštní pozornost. Také se domnívám, že pokud jde o ukončení těch kvót i po odstranění tedy toho systému, tak i poté, co, jsme, co se od toho odkloníme, tak zemědělci potřebují středně a dlouhodobou perspektivu, protože pokud ji budou postrádat, tak těžko mohou dál pokračovat ve výrobě, těžko mohou nějakým způsobem seriózně a důvěryhodně investovat nebo získat půjčku od banky. A to mi přijde velice důležité, když hovoříme o vztahu mezi těmi prvovýrobci a těmi zpracovateli. Tak nechceme samozřejmě zpracovitele dostat do nějaké nevýhody, ale musíme se také přihlížet k číslu máme přes 950 tisíc výrobců, kteří eh, čelí pouze něco přes 5 eh, tisíc těch zpracovatelů. Takže to je eh, prostě konstatování faktu a já doufám, že se nám podaří najít nějaké nástroje, které umožní, aby se tady mohli výrobci zorganizovat tak, abychom aby cenová politika byla rozumná. Pokud by se zvýšila cena mléka, tak hrozí, že se to promítne do koncových cen pro spotřebitele. A postřehy, které jsme měli v roce 2000, Sedm, kdy ty eh, ceny byly velice vysoké, sice, eh, ale nepř, ne, nepromítlo se to do ceny pro producenty, ale v té druhé krizi, tak kdy zase ceny výrazně spadly, tak opět se to nějak nepromítlo do těch koncových cen. Čili tady máme eh, jakýsi, tady se nám trochu rozvírají takové nůžky, můžeme to řešit různými způsoby. Ale nějaké vyvážení eh, toho vztahu mezi eh, těmi výrobci a zpracovateli nutně neznamená nějakou, nějakou změnu pro koncovou cenu. Tak jaké jsou cíle tohoto legislativního návrhu? Chceme zajistit lepší fungování trhu, chceme tím dát směr e, tomuto sektoru směrem k trhu, ale samozřejmě základní cíle zemědělství se nemění. Tržní orientace musí zohlednit také specifické rysy mléčného odvětví, tak aby trhy fungovaly řádným způsobem. To je důležitý prvek. Nejde o to, že bychom eh, tady měli eh, nějakým eh, způsobem, tady je jasné, že to, jak stanoví smlouva, otázky soutěže pro zemědělský sektor, tak to musíme respektovat, to je jasné. a jaké návrhy figurují v tomto balíčku. Za prvé, chceme produ- producentům nabíd- nabídnout možnost vyjednávat, vyjednávat smlouvy s těmi zpracovateli, čili určitý svaz producentský by mohl vzniknout určitá organizace, a tr- tr- týkalo by se to 3,7, ale nemělo by to překročit 3,5, ale nemělo by to překročit 33% celkové národní produkce. Proč jsme zvolili 3,5? Protože víme, že zpracovatelské soukromé podniky, ty nejvýznamnější, právě zodpovídají zhruba 3,5 evropské produkce. A teď neum, nehovořím, hovořím o soukromých společnostech, ne nějakých kooperativech. A pak 33% limit eh, té národní produkce, která může být koncentrována, abychom zajistili aspoň minimální eh, podmínky konkurence, soutěže mezi těmi podniky a zabránili monopolizacím a abychom se vyhnuli nějakému obvinování z toho, že tím podporujeme monopoly. To znamená, že bychom měli minimálně tři eh, organizace na eh, členský stát, pět ve Francii, šest v Německu, protože tam máme, eh, to jsou národní trhy, které jsou větší, je to konec konců největší členská země v Evropské unii pravidlo by mělo být tím pádem jednoduché a snadno uplatnitelné producenty, kteří se mohou lépe zorganizovat a kteří pak mohou vyjednávat smlouvy s těmi zpracovateli. Členské státy mohou učinit tyto, eh, toto vytváření smluv povinné a v členském státě kde nebylo přijato rozhodnutí, aby byly ty smlouvy povinné, tak ten výrobce, který si to přeje, může se dožadovat uplatnění takové smlouvy, pokud bude chtít. Čili když to neudělá členský stát, tak to nebrání producentu, kteří si to přejou v dané členském státě, aby vyžadoval podpis smlouvy. Vyloučili jsme z toho eh, ty zemědělské, eh, druž, zemědělská družstva, ty kooperativy, protože to je kom, ty mají konkrétní organizační strukturu produkce, který nechceme narušit. Ale jenom takovou odbočku, já doufám, že tyto uh, pobídky budou ze střednědobého hlediska podněcovat také jak organizaci těch producentů do určitých uskupení které mohou eh, prodávat, mohou hájit eh, tedy své obchodní zájmy. Společně to by bylo efektivnější, efektivnější způsob konsolidace. V tomto smyslu uspůsobíme programy rozvoje venkova tak, abychom finančně podpořili vytváření a zakládání těchto producentských organizací, těch, kteří zatím nejsou zorganizováni v družstech. Dál. Stanovili jsme limit těchto návrhů, a to časový. Do roku 2020. To znamená, bude to platit do roku 2020. Měli bychom mít nějaké přechodné období pro tyto návrhy, které se týká zejména e, pravidel hospodářské soutěže, a to odpo- tedy opakuje, vychází ze smlouvy, a tím bychom mohli podpořit producenty, aby přecházeli k tomuto systému produkce. Pak ehm, máme také ustanovení pro takzvané interprofesní, meziprofesní skupiny, protože i to si myslíme, že je dobrý eh, způsob z hlediska tedy těch zpracovatelů, kdy chceme podpořit opět podpis smlouvy mezi výrobcem a zpracovatelem a tohle by mohl mít rámec určitého dialogu, který bude pokračovat v průběhu celého roku, kdy může dokonce vzniknout mezi nimi i spolupráce v dalších tématech, které jdou nad rámec té smlouvy, třeba v oblasti výzkumu, jakosti, propagace, výměny osvědčených postupů. A tam, kde tyto meziprofesní organizace zatím neexistují, tak chceme eh, podnítit jejich vznik. Tyto struktury již pro některé sektory existují, zejména u ovoce a zeleniny, a z toho jsme vyvodili eh, poučení a rozhodli se, že by se to dalo uplatnit i na mléčný sektor. Pak mám ještě další návrhy, které se týkají transparentnosti. posílením dohledu na trhném monitorování jeho vývoje, vývoje cen i množství, abychom měli určité perspektivy také trendu konzumace. A to jsou všechno fakta, které, která budeme dávat k dispozici těm jednotlivým subjektům a tyto budou moci využít při vyjednávání těch smluv. Takže v tomto smyslu komise hodlá rozvíjet tuto kapacitu, datovou kapacitu, abychom měli k dispozici údaje, aby se dali nějakým způsobem schromažďovat v určitém eh, monitorovacím pozorovatelském kontextu a šířit potom dál mezi aktéry toho produkčního mléčného řetězce a zpracovatelského, tak aby se dali systematickým způsobem publikovat. Takže tolik k tomuto návrhu. A teď bych řekl, že je řada na vás a na radě. Já doufám, že dospějeme k rozhodnutí co nejrychleji, abychom dali tento nástroj k dispozici producentům. A pokud jsem to ještě neřekl, tak to řeknu ještě jednou. Máme tu ten limit 2020, ale pak máme ještě další data, kdy budeme organizovat, eh, kdy budeme středně době hodnotit, první analýza bude 2014, do roku 2014, kdy komise vypracuje analýzu ohledně toho, jak provádí uplatňování těchto opatření někdy do poloviny 2014 před koncem kvot. Případně můžeme tedy navrhnout nějaké ještě nějaká uspůsobení, kdyby to bylo potřeba. A další takové střednědobé datum bude 2018, to jest ještě před předtím, než vyprší eh, to uplatňování, než začne být uplatňováno to nařízení. Takže, jak tu bylo řečeno, toto rozhodnutí bylo oficiálně přijato dnes ráno, takže jste ten text dostali teprve teď před chvílí, je to první kontakt a první diskuze, ale eh, pokud budete cítit, že je to nutné či vhodné, tak se rád mezi vás vrátím a dovysvětlím to. Děkuji. Bene. Grazie. Výborně, děkuji. Děkujeme vám, pane komisaři, za tyto informace. Děkujeme také za to, že jste přijel okamžitě poté, co byl schválen tento text výborem pro zemědělství. A začneme hned rozpravou. Nejdříve vítám koordinátory, ti dostanou slovo. Bude to kolega Nicholson, který je zpravodajem. Pokud souhlasíte, dám slovo nejdříve vám. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu komisaři za to, že se mezi nás dostavil a že nám eh, přednesl tento ještě eh, dokument, ještě jaksi teplý z tiskárny. A měli jsme ještě ten I jestli ale to bude mít stejný osud jako ten předchozí dokument, tak bude těžké na to v tuto chvíli nějak eh, podrobně reagovat. Pan komisař má pravdu, když eh, popisuje ty problémy, které se objevily, to znamená nízké ceny a všechno, všechny ty věci, které s tou krizí souvisely. A eh, skupina na vysoké úrovni odvedla vynikající práci a při posuzování tohoto návrhu komise uvidíme, kolik té práce se tam dostalo, té komise na vysoké úrovni. Jeden z největších problémů mlečného a mnoha jiných zemědělských sektorů je kolísání e, tržních cen. Čili stabilizace trhu by nesmírně pomohla. Musíme si však také uvědomit, že v Evropě sice můžeme sehrát velkou roli v budoucnosti mléčného sektoru, ale to, co se e, děje na, na globálním trhu, má také svůj vliv a musíme si toho být vědomi. A jeden z vašich předchůdcí řekl vynikající věc, že když jsme hovořili o odbourávání a mizení těch kvot, že bychom měli zajistit měkké přistání pro e, mléčný, mléčné odvětví. A to bude právě ta výzva, před kterou budeme stát, jestli se nám toto měkké e, přistání podaří ti producenti a zemědělci musí vědět, co je čeká. Musí vědět, v jakých mantinelech se pohybují. Musí mít jistotu, která je stabilní a bezpečná. Proto musíme pochopit, jak trh funguje, jak jste řekl, s tím souhlasím a připojuji se k tomu. A jakožto zpravodaj příští týden začnu hovořit s dalšími koordinátory a stínovými zpravodaji ve výboru, abychom se pokusili sestavit zprávu a přitom spolupracovali maximálně s komisí. Protože se domnívám, že tady na našich bedrech je obrovská zodpovědnost nyní, když máme spolurozhodování. A chci, abychom k tomu přistupovali profesionálně, Eh, prakticky tak, aby to bylo co nejlepší pro dané odvětví. Děkuji. James, Děkuji, Jamesy. Výborně. A začneme s rozpravou, tak jak je to běžné. Michel Danten. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za to, že jste tady znovu uplatnil pravidlo kdy jste výboru předložil návrh schválený kolegiem bezprostředně po jeho schválení. Jak vy jste řekl, mléčná produkce samozřejmě závisí na trhu. Ale je tu také velká výzva zeměpisné vyváženosti. Producenti svým charakterem této produkce se musí Eh, mají velká omezení, restrikce své práce právě z tohoto důvodu a zaslouží si ještě více pozornosti než všichni další producenti. Vy jste převzal řadu bodů, které předložila skupina na vysoké úrovni a my jsme tomu rádi. A s potěšením konstatujeme, že ta vyjednávací síla je nyní jaksi uznána těm producentům skrze ty organizace. Máme tady těch 3,5% trhu na evropské úrovni a 33% na, na, na úrovni národní. Otázka je, jestli tyto částky budou dostatečné. Když se podíváme na ten druhý konec tohoto řetězce, kde máme pět nebo šest obrovských eh, komerčních skupin řetězců, které pak velice mají obrovský tlak vliv na spotřebitele. To je práce, kterou bude provádět náš kolega Nicholson, který se pokusí tuto otázku objasnit. Chtěl jste také posílit transparentnost. A Albert Des toto zmínil v minulosti, ta transparentnost, tam jste opravdu udělal skvělou práci, ale musí to jít až opravdu na konec toho řetězce nejenom ze strany produ- produkce, producentů, ale musí to jít přes všechny ty interprofesní vztahy až nakonec, až na konečnou distribuci, protože jinak hrozí, že zprac- nakonec na to doplatí zpracovatele. E, ne, není tam tolik ta um, myšlenka té inovace, což bylo něco, na co poukázala skupina na vysoké úrovni. Přitom nelze než konstat, konstatovat, že soukromé firmy investovaly značné prostředky do inovací v mléčné produkci. A je to něco, co by bylo velice potřeba trochu, trochu posunout, trochu tomu dát eh, takový evropský podnět, abychom diverzifikovali eh, produkci a spotřebu. A všechno, co uděláme v Evropě, nezmůže mnoho pokud se nám nepodaří zvládnout celosvětově eh, otázku řízení surovinových zdrojů. A když se podíváme na to, co se dělo v roce 2009, kdy došlo ke zhroucení cen, protože došlo k naprosté deregulaci. Takže pokud se, pokud se uděláme, podíváme na otázku eh, eh, toho, toho přeskumu, kdy jsme měli studii 2010 a pro 2012, tak se chci zeptat, jestli nám už můžete dát nějaká objasnění k tomu, co vyplynulo z té studie 2010, eh, té studie, která se týkala mléčného sektoru. Jsou to už nějaké závěry? Děkuji. Ottimo, grazie. Děkuji. Děkuji, Micheli. Takže Marta Terela. Děkuji, pane předsedo, děkujeme vám, pane komisaři. Pravdou je, že na tento text jsme čekali. Na trhu jednoznačně byla krize a je potřeba celkovou situaci zde zlepšit. Podívejme se na všeobecný kontext tohoto dokumentu, eh, už to tady bylo zmíněno, konec konců vy jste o volatilitě cen v mléčném sektoru a v jiných sektorech zemědělství už mluvil. A mluvil jste také o důležitosti toho dlouhodobého přístupu. Máme tady zvýšení ze 45 na 75 centů. A pravda také je, že v roce 2009 byla krize, ale cenu na světovém trhu určuje pouze 6 celosvětově vyráběného mléka. A faktem je, že toto stanovení cen se odehrává mimo EU. A tím pádem bych chtěl, abychom měli k dispozici určité páky i na mezinárodní úrovni, abychom mohli zajistit, že můžeme eh, cenovou hladinu těchto produktů určitým způsobem ovlivňovat nebo regulovat. Existují určité směry, které navrhují odstranit kvóty od roku 2015. Ale proto musíme mít k dispozici nějaký systém. Kvóty regulují tento trh po nějakých 45 let bez jakýchkoliv krizí. A já si myslím, že bychom měli, pokud chceme ten nástroj měnit, zavést nějaký, který bude podobně účinný. Momentálně mluvíme o zvyšování kvót o 1% do roku 2015. Pokud jde o organizace výrobců, ano, ta struktura zde se ubírá správným směrem. A když mluvíme konkrétně o Belgii, tak 70% eh, mléka zde vyráběného je zpracováváno třemi velkými skupinami. Tento systém je něco, co si nemůžeme dovolit ignorovat. A netýká se to pouze mléčného sektoru, ale i jiných sektorů zemědělství, například sektoru zeleniny. Je to systém velice zajímavý a v podstatě znamená, že ti hlavní zpracovatele jsou ti, kteří provádí všechna vyjednávání. To znamená, pokud mluvíme o mléce, tak mluvíme o sektoru mléčných výrobků. A ten, tento systém je, ně, je systém, který zapojuje jak výrobce, tak i zpracovatele a myslím si, že tuto strukturu bychom neměli rušit. Zajímavé je podívat se na tato spojení v rámci celého řetězce. Ale máme i jiné příklady, například e, ze Švýcarska, kde mají alternativy. Takže si myslím, že bychom se měli poučit z toho, co dnes v Evropě existuje. Samozřejmě ty mezioborové struktury jsou dobré, ale musí být efektivní. Zmínil jste rovněž transparentnost. Zmínil jste pozorování. Já doufám, že to nebude omezeno pouze na to, že někdo bude sledovat, co se dodržuje a co se ne, nedodržuje. Já si myslím, že by to že by zde eh, mělo být pozorování i cen, sledování marží, abychom Eh, měli informace o tom, co vlastně výrobci mléka za své výrobky dostávají. A nakonec, to je takový můj návrh, mm, je dost možné, že je to součástí toho textu, který budeme v parlamentu zpracovávat. Možná, že bychom se měli zasadit i o propagaci a větší spotřebu mléčných výrobků, která v současnosti například mezi dětmi klesá. Klesá proto, že existuje spousta jiných nápojů, které jsou prezentovány daleko atraktivněji, třeba prostřednictvím reklamních kampaní. E, všichni známe takové ty pseudodoktory, kteří spolupracují s výrobci konkrétního nápoje a kteří e, se nestydí tvrdit, že konkrétní produkt je ten naprosto nejlepší pro zdraví našich občanů. Takže možná, že bychom měli trošku změnit svůj přístup, měli bychom možná více hovořit o výhodách konzumace mléka na lidské zdraví. Myslím si, že tento aspekt propagace je rovněž velice důležitý. Mluvíme o regulování výroby a e, i zde vidíme důsledky krize, snížené, je to snížená spotřeba výrobku, nejenom mléčných výrobků. A možná, že by nebylo špatné snažit se najít nějaké východisko z té krize, která nás zasáhla. A děkujeme vám za vaše návrhy, jsme moc rádi, že s námi takto spolupracujete a e, jsme vám k dispozici v rámci procesu schvalování tohoto návrhu. Jak doufáme, ten návrh bude brzy předložen. Je to něco, co jednoznačně pro dlouhodobé hledisko potřebujeme. Díky. Grazie, Mark. Jo. Děkuji, Marku. A teď George Lyon. Thank you, uh, Děkuji vám, pane předsedo, pane komisaři. Jsme moc rádi, že jste k nám dnes přišel. Jsme moc rádi, že s vámi můžeme diskutovat to, co jste nám předložil. Když se podíváme na to, co jsme očekávali a co jste nám dnes předložil, tak se zdá, že zde vidíme určitý vliv některých našich kolegů z konkurenčních oblastí. Vidíme poněkud e, určité snížení podílu na trhu, což je možná důsledek vlivu organizací, které působí na jednotlivých národních trzích. A je možné, že tyto organizace se budou snažit omezit ty pravomoci, které nám snad, pokud to správně chápu, tento text má dát. Eh, faktem je, že krize, mlečná krize z roku 2008 už je za námi, ale nicméně v současnosti výrobci mléka v naší zemi zažívají poměrně krušné časy, protože začíná taková eh, cenová válka mezi jednotlivými poskytovateli, ceny nám klesají až o 25 a Zároveň je tu tlak eh, ze strany mezinárodních organizací, eh, které prodávají eh, různé zemědělské produkty, hnojiva a tak dále. Mléčný sektor na tom není tak špatně jako v roce 2008. Nicméně krize z roku 2008 na ně měla velký vliv a současný tlak dohromady vytváří velice obtížnou situaci pro tyto výrobce. A proto jsme moc rádi, že k nám přicházíte s tímto návrhem. Já bych se chtěl zeptat, jaký vlastně vliv, jaký, jaké důsledky to bude mít pro výrobce mléka v jednotlivých členských státech. Pomůže jim to vůbec? Myslím si, že první téma, kterým bychom se měli zabývat, je zda nám eh, tento text, respektive zda tento text výrobcům mléčných výrobků dá, eh, poskytne lepší vyjednávací situaci při vyjednávání, dejme tomu, s velkými řetězci. Zejména pokud jde o ceny. To je tedy ta první otázka, na kterou se musíme ptát. Možná, že byste to mohli ještě trošičku rozvést, tedy jaké budou ty výhody pro jednotlivé výrobce. Další téma, které se objevuje v podstatě při všech jednáních s výrobci mléka, to jsou ty velice nekompromisní přístupy, se kterými se výrobci mléčných výrobků setkávají při jednání s nadnárodními společnostmi. Zde se musíme ptát na to, zda ustanovení eh, tohoto dokumentu eh, pomohou trošičku omezit nebo zlepšit situaci, která vyvstává v tomto kontextu. Ehm, možná se tím vracíme k tématu ombudsmana nebo judikátorů, podobně jako máme ve Spojeném království. Možná, že tím bychom získali nástroj, který můžeme poněkud řídit eh, způsoby vyjednávání malých výrobců eh, s nadnárodními společnostmi. Já bych chtěla, abyste mm, nám řekl něco o tom, proč to v tomto dokumentu vůbec neřešíte. Eh, buď tedy nějakou instituci Evropského ombudsmana nebo nějakou podobnou instituci na národní úrovni, která by měla pravomoc pomáhat výrobcům odstraňovat ty eh, naprosto nekompromisní často praktiky velkých společností podstatě se asi ptáme na to, zda pro tento sektor získáme větší stabilitu. Faktem je, že volatilita je velké téma v současnosti a my se musíme bavit o určitém dlouhodobějším aspektu eh, toho, respektive aby producenti měli určitou garanci toho, že mají před sebou eh, i dlouhodobou budoucnost. Další dotaz, který mám, je to dotaz z mé země, malé země, která exportuje do celé Evropy. Vy Ehm, navrhujete zavést mezisektorová pravidla pro ostatní sektory, jako zeleninový sektor a další. A myslím si, že existuje určitá obava malých exportních států, že si vytvoříme takový soukromý monopol, kdy budeme v podstatě likvidovat malé národní trhy. Můžete nám uh, dát nějakou garanci toho, že se toto nestane? My nechceme vytvořit nějaký Eh, narušený jednotný trh. My, my chceme zajistit, aby trh i nadále byl stabilní, takže bych vás poprosil o vyjádření k této jistotě. Děkuji. Grazie. Děkuji. A teď Martin Osling. Já, komisár, Pane komisaři, děkujeme, že jste přišel k nám do parlamentu, abyste nám jako prvním předložil tu prezentaci. Je to velký krok pro komisi a pro výrobce je to ale malý krok. A myslím si, že ta pravidla, která byla teď připravena, jsou příliš málo. 3,5 mléka na evropské úrovni, pokud to bude pouze pro ně, tak to neodpovídá skutečnosti. My eh, v Německu na základě fúzí, které proběhly už máme mlékárnu, která sama vlastně váže 5 evropského mléka, takže pak jsou tu další státy jako Dánsko. A tam vlastně jedna mlékárna váže 80 toho mléka v jedné zemi. To tedy nejsou rozhodně stejné zbraně. A ptám se tedy, zda to bude stačit. To jsou věci, které budeme muset ještě probrat. A podobně uh, pokud jde o komisaře pro konkurenci, pro toho je to asi jasné, ale v této oblasti by mělo být možné, aby výrobci měli větší moc, tak, aby se dostali do rovnováhy eh, ke svým odběratelům. A řekl jste také, že je to otázka transparentnosti, která je důležitá, to je správné a to jsme také požadovali, ale jaké důsledky to bude mít? Pozorování trhu je jedna věc, ale musíme mít také možnost zasáhnout, když třetí část trhu, tedy obrovské řetězce obchodní, a vy jste se o nich taky zmínil, Eh, zvýšení cen převalí vždycky na druhou stranu, ale snížení nikoliv. Takže i tady potřebujeme mít nějaký nástroj, abychom zasáhli v takovýchto případech. Jak budeme reagovat v těchto situacích? Nemůžeme je vyloučit. A tržní síla řetězců je daleko větší než síla mlékáren. Takže v tom návrhu stále ještě vidím situaci, kdy eh, máme 95 tisíc výrobců mléka v Evropě a stále ještě je tato strana výrobní v nevýhodě. Pak je to otázka, zda existuje jasná perspektiva pro výrobce mléka v našich návrzích, a to už jsme říkali, když jednala skupina na vysoké úrovni, to zaručeno nebylo. Nebylo zaručeno, že to bude jistá budoucnost pro výrobce a pro farmáře, takže je to otázka trendu trhu a množství. Trochu mě vždycky překvapí, že příklad Švýcarska pro nás není věcí, ze které bychom se poučili, pokud je o vývoj evropských trhů. Švýcarsko je relativně přehledný trh a úplná deregulace trhu s mlékem tam stroskotala a vrací se zase zpět. Takže je to úprava, která bude znamenat omezení objemu, omezení množství. Nevím, jaký experiment chceme dělat na evropské úrovni nakonec, aby to nevedlo k tomu, že by ty škody byly větší než ve Švýcarsku. Takže si myslím, že bychom o tom měli jednat dále. Při jednání na výboru jsem byl vždy přesvědčen, že je to otázka, která eh, nachází odezvu ve všech frakcích, abychom jednali také o množstvích, protože jinak uděláme na trhu takový experiment, který se může velmi zvrtnout. Nicméně, Váš návrh vidím jako první krok správným směrem, ale je to ještě krok malý a je to výzva pro nás, abychom si to prostudovali a abychom popracovali na dalších krocích tak, abychom nakonec mohli říci, že výrobci, tedy farmáři, budou mít jistou budoucnost, dlužíme jim to. Před krizí i po krizi jsou trhy s mlékem, všechno možné, jenom nejisté a zaručené. Nechci se opakovat, proto říkám, že je třeba se na to soustředit. Děkuji, Martine. A teď dávám slovo Lorencu Fontánovi. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám také, pane komisaři, za to, že jste přišel, děkuji za ochotu že jste nás informoval jako první v našem výboru o novém rozhodnutí. Na začátku našeho legislativního období eh, sektor mléka zažíval jednu z nejtěžších krizí ve své historii. A myslím si, že je nutné, abychom odvedli dobrou práci, aby v praxi to, co navrhujete, mělo skutečně pozitivní dopady pro naše výrobce. organizace výrobců, která by měla větší smluvní sílu, by byla jistě správná. Bylo by to správné opatření, protože bez takovýchto opatření výrobci nepřežijí. Nicméně, doplním ještě jednu věc. Možná že bychom si mohli eh, půjčit postup eh, z oblasti výroby zeleniny a ovoce. Myslím si, že tam to má velmi pozitivní dopady, ale musíme to vidět také ve spojení s vývojem na celosvětových trzích. Měli jsme krizi v cenách pro výrobce, protože světový trh, jehož součástí jsme, Eh, vedl k tomu, že došlo k těm výkybům v cenám, ta volatilita na trhu. A ptám se, zda Evropská komise nemůže udělat něco i tady. To se týká nejen mléka a mléčných výrobků, ale týká se to také jiných zemědělských výrobků. My nastavujeme pravidla, která mají chránit naše spotřebitele, která jsou dobrá, ale to samozřejmě eh, generuje také náklady. Volný trh to je v pořádku, ale nemělo by to vést k tomu, že to zničí a zlikviduje naše výrobce a bude to vlastně škoda pro celou Evropu. Eh, já jsem stejně jako ostatní kolegové pochyboval o těch číslech, jestli 3,5% nebo 5% nebo 33% pro národní trh. Myslím si, že tady se musíme podívat na praktickou aplikaci, jestli to bude stačit eh, či ne a zda výrobcům nedáme eh, do ruky něco lepšího. Děkuji. Teď dostane slovo hned zase pan komisař, aby mohl reagovat na otázky koordinátorů a potom budeme pokračovat rozpravou. Merci, Děkuji vám, pane předsedo. Takže, pane Nicholson. I of course uh, ready to work uh, with you and my services with work with you. Já jsem samozřejmě připraven spolupracovat s vámi jako se spravodajem tohoto projektu. Poskytnu vám veškeré podrobnosti, které budete potřebovat. Samozřejmě chápu, že tento text podstatě jste dostali až teď, takže jste se nemohli jim zabývat dopodrobna. Každopádně já a mý spolupracovníci jsme stoprocentně připraveni s vámi během příštích týdnů spolupracovat a podporovat vás ve vaší práci. Takže pokud se týká o to, že transparentnost musí jít až na samý konec toho řetězce, to je transparentnost, která by producentům a zpracovatelům umožnila dojednávat smlouvy tak, aby přitom znali podmínky trhu. Víme, že jednání smluv, dojednávání těch smluv, tak tam přitom je transparentnost ve, velice důležitá věc, co s tím hodně souvisí. Není jedno možné bez druhého, protože když dojednáváme nějakou smlouvu a chybí nám ten rámec, v němž může Eh, pokračovat ten dialog mezi producentem a trans, eh, tím zpracovatelem, tak máme problém. George Leon tady hovořil také o důležitém, důležitém problému. Nezacházeli jsme do podrobností, protože smlouva již má právní, právně závaznou platnost. A je tu také justiční systém, který, na který se můžeme obrátit v případě nerespektování podmínek smlouvy. Jestli k tomu musí být ještě něco dalšího než soudní systém, no to uvidíme, na to se musíme podívat. Samozřejmě, jak říkám, řada je teď tak trochu na vás a já budu vítat cokoliv, co může ten text zlepšit, ale smlouva má právní závaznost. A pokud jde o ten eh, interprofesní rámec, tak tam může pokračovat dál dialog a jak jsem říkal, mohou být navázány i vztahy v dalších věcech nad rámec té smlouvy. Každopádně jistě jste asi slyšeli, anebo jsem to už zmiňoval, komisař Tajany, který předsedá tomu eh, fóru eh, agroalimentárnímu s komisařem Barnierem a Dalim, tak společně pracovali v rámci tohoto eh, zemědělsko-potravinářského fóra na opatřeních, které by, která by měla být eh, přijata na úrovni různých politik, různých oblastí, za které zodpovídáme, tak abychom ošetřili celý potravinový řetězce, řetězec. Ale minimální úroveň té transparentnosti je transparentnost o cenách a vývoji trhu. Teď eh, k situaci na trzích. Tady by asi bylo užitečné, kdybych vám zaslal ten eh, text eh, té analýzy, abyste se na to mohli podívat, ale co vám mohu říct velmi rychle. Z toho modelu eh, a z té analýzy ekonomického modelu jsme vyvodili, že eh, ta produkce by se měla opět zvýšit v roce 2011, vzhledem k tomu, že se díváme optimisticky na stranu poptávky z hlediska ekonomické perspektivy. Samozřejmě tady to předvídání má určité limity, ale byl to postřeh, který se tady objevil. Takže poměrně příznivá perspektiva pro mléčnou produkci znamená to přidanou hodnotu a to i z důvodu rostoucí poptávky po sírech a další čerstvé, eh, po čerstvém mléku a, a produktech, jako je jogurt. A to by se mělo zvýšit o zhruba 8% když se podíváme na období 2009 až 2020. A, pok- a sírová produkce by se měla zvýšit zhruba o 10% postupně, podle eh, údajů, které máme k dispozici. Ale všechno bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet kurz eura. Protože hovoříme tady o evropském, ale také světovém trhu. Já vám mohu dát k dispozici tuto analýzu písemně, abyste měli k dispozici více, více údajů. Teď k inovacím. To se tu nezmiňuje, protože se to bude řešit v rámci společné zemědělské politiky po roku 2013. Budou se měnit všechny národní, regionální programy a programy rozvoje venkova. A já nevím, jestli jsme už dost hovořili o novém eh, legislativním eh, balíčku pro společnou zemědělskou eh, politiku, ale otázka inovací je eh, pro v tomto období eh, po, po roku 2013 něco, co se bude řešit specificky. K tomu extrémnímu kolísání cen na trzích mezinárodních. Již jsem navázal kontakt s budoucím francouzským předsednictvím G20, které chce přednést návrhy právě k těmto otázkám, to znamená, aby transakce surovinové byly tak nějakým způsobem eh, regulovány právě tak, aby se omezila volatilita, to bude, eh, o tom se bude jednat na úrovni G20 a uvidíme, jestli komise bude ochotná na tomto tématu také e, pracovat. Předložím to kolegiu, každopádně mezinárodní spolupráce by tu byla na místě, protože většina nejvýznamnějších mezinárodních subjektů jsou často také v G20, mohl to být první krok, e, první úroveň, kde by se to dalo řešit. A teď k těm číslům eh, ohledně vydávání smluv. Tady se opět zeptal George Lyon s těmi nadnárodními společnostmi, kdy se vyjednává, tak to procento, které jsme navrhli, dává producentům podle mě dostatečnou sílu, protože nadnárodní společnost má mlékárny v různých státech a i když je tu určitá vazba mezi vyjednáváními a potom cenami, které eh, se potom dostávají na trh, tak je tu nějaká možnost získávat to mléko na místní úrovni, takže já myslím, že ta procenta dostačují. A zároveň tím chráníme konkurenci na národním trhu, protože jak jsem říkal, minimálně máme tři nebo čtyři organizace na národním trhu a to nebereme, to do toho nepočítáme, ta existující družstva. Jak řekl pan Hostling, když tady máme koncentraci třeba 4, 5 nebo 6 evropského trhu, tak to je ze strany těch družstev, těch kooperativů. A víte, že ty mají určité specifikum, že tam jsou eh, producenti i ze zpracovateli. Takže problém oslabení pozice producentů tady není tak značný, jako u producentů, kteří jsou mimo družstva, kteří nejsou v žádném družstvu združeni. A když jsme tato čísla navrhovali, tak jsme museli vyvážit na jedné straně možnosti koncentrace, aby byla dostatečná páka při tom vyjednávání, ale zároveň abychom zabránili monopolům, vzniku monopolu či oligopolu na národní úrovni. A já myslím, že eh, se nám to, že tomu tak je. V 21 členských státech družstva představují víc než 20 mléčné eh, produkce zpracovatelské a někde v 10 státech je to více než polovina. v 17 státech. A takže organizace, o které tady jde v tomto nařízení, tak tady se snažíme zaměřit na ty zbylé producenty, to je asi 40% mléčné produkce v Evropě. Tak a teď ty eh, interprofesní vztahy a VTO. tak to, jak to tady navrhujeme, bere v potaz zkušenosti, které jsme již vyvodili z, z odvětví eh, zeleniny a ovoce a není to v rozporu s pravidly VTO. Eh, monopoly na některých národních trzích to tak není, protože jsou to Eh, družstva někde nejsou no, v nových členských zemích. Nevím, jestli je to Kypr, myslím. Tam nejsou často kooperativy družstva, ale jinak často už jsou, často je to přes 20%, ale není to monopol. Pane Hestlings, eh, ten eh, potravinový řetězec to musíme řešit. On už tady bohužel není. Ale je to, je to otázka, která bude řešena i nad rámec tohoto balíčku. Pan Fontána, co dělat se světovým trhem, jak jsem říkal, to se pokusíme ošetřit v rámci G20 a globálního vyjednávacího rámce. Děkuji. Děkuji. Dačane. Myslím si, že teď už máme určitou představu a teď přijdou na řadu kolegyně a kolegové. Na seznamu mám mnoho žádostí o slovo. Pan komisař musí také ještě odpovědět na vaše otázky a to všechno musíme stihnout do 13 hodin. Čili každý dostane dvě minuty na svůj příspěvek a George Papastantis má první slovo. Děkuji, pane předsedo. Já vám děkuji, pane komisaři, za to, že jste sem dnes přišel. Vy jste říkal, že prioritou je podpořit vyjednávací sílu výrobců eh, vzhledem k ostatním subjektům v rámci eh, řetězce. Pokud jde o vyjednávací pozice, eh, v podstatě to znamená, že musíme posílit organizace výrobců. Ale jaké konkrétní kroky provedete, abyste roli těchto organizací posílil a zlepšil tím jejich vyjednávací pozici. Rovněž, jakým způsobem dostanete výrobce do takové pozice, aby byli schopni úspěšně vyjednávat e, smluvní podmínky, včetně cenových podmínek, s zpracovateli mléčných výrobků. A pane komisaři, potom ještě jedna věc, prosím. Já si Velice vážím eh, této vaší iniciativy v mléčném sektoru. Jak víte, tento sektor je velice důležitý pro konkrétní země, zejména pro země severní Evropy. Eh, jako člověk ze středozemí, stejně jako předseda našeho výboru, bych chtěl apelovat na vás. A to nemyslím nějak špatně, vy odvádíte výbornou práci, ale chtěl bych, abyste, byl, abyste se více angažoval i v těch regulačních opatřeních. Abyste se zaměřoval i na produkty, které jsou důležité pro Jižní Evropu. Například olivový olej nebo ovoce zelenina. Děkuji. Děkuji za toto vynikající tempo. Další. Sięgnąć bardziej Pane komisaři, neměli bychom analyzovat zkušenosti na finančním trhu do větší hloubky, než to děláme do posud. Přece máme různé agentury, které se tímto zabývají, informace máme, ale přitom se pohybujeme opačným směrem. Měli bychom přece zohlednit specificitu eh, zemědělských výrobků i vzhledem k potravinové krizi v roce 2007 a krizi v mléčném sektoru v roce 2009. Výroba mléka je hodně specifická. Je hodně intenzivní na práci a nenajdete mnoho lidí, kteří se v tomto sektoru chtějí angažovat, kteří v tomto sektoru chtějí pracovat. Když zrušíme kvóty, tak to bude znamenat, že se výroba bude koncentrovat v regionech, které mají vhodné podmínky nebo vhodnou infrastrukturu pro tuto výrobu. Rodinné farmy zmizí, zejména ty, které budou ležet v těch regionech, kde je živobytí složitější. Ale e, mléko je přece klíčovým prvkem v celém e, potravinovém řetězci. Pokud tato výroba zmizí, tak se hospodářská situace v daných regionech e, významně zhorší. Rovněž hovoříme o vztazích mezi výrobci a zpracovateli mléka, mléčných výrobků. Eh, nicméně eh, tuto situaci bychom měli, myslím, ještě podrobněji analyzovat, zjistit, jaký přístup k ní má i VTO. Díval jste se už na eh, analýzu důsledků toho, co nám dnes navrhujete, jakým způsobem to bude přispívat ke stabilizaci celého sektoru. Protože já si dovedu představit situaci, dejme tomu v roce 2014, kdy nám komise předloží analýzu nástrojů, které nám tady dnes představujete a které už budou v té době eh, působit. A eh, pak se rozhodne, že se kvóty pro mléko zachovají. Samozřejmě těch problémů, které bych mohl zmiňovat, je celá řada, ale myslím si, že bychom se zejména měli zaměřit na specificitu mléčných výrobků a specificitu celého zemědělského sektoru. A myslím si, že bychom neměli jít po cestě jako minulá komise, po cestě velice liberální řešení, protože to pro sektor zemědělství není dobré. Děkuji. Děkuji. A teď pan Kosnič, dvě minuty. Děkuji vám a děkuji vám, pane komisaři, za předložený materiál. Považuji to za velmi důležitý signál vůči evropským výrobcům, v této ekonomicky vypjaté době v oblasti mléka. Myslím si, že je to dobrý přístup, důležitý přístup a eh, je dobré použít také vzory, které máme v sektoru zeleniny a ovoce pro naše výrobce, ale je třeba vidět to také tak, že mají mimořádnou pozici, zejména v oblasti družstev a musí se s tím vyrovnat. Možná jednu otázku k tvorbě cen. Možná, že byste tady mohli ještě upřesnit o něco více. V roce 2007-2008 jsme viděli, že ceny byly nejdřív velmi vysoké a že celá řada podílů, zejména v oblasti mléka, se ztratila právě kvůli té vysoké ceně a pak náhle ceny klesly. A to podstatně. Je to otázka Nakolik můžeme dát jistotu pro výrobce mléka do budoucnosti? Velmi vítám to, že jste navrhl příklady v oblasti transparentnosti, to pozorovací pracoviště. Přesto je ale škoda, že v, této, v tomto návrhu, tak jak už řekli mnozí kolegové přede mnou, eh, jste nechali obchod mimo. My jsme v červenci tohoto roku schválili zprávu, ve které byla celá řada bodů a ukázala také jasně, jak důležité je zahrnout do toho procesu také obchodní řetězce, zejména když jde o otázku antidumpingu. A ještě jedna poslední připomínka, ta se týká specifických znevýhodněných eh, horských oblastí a jiných znevýhodněných oblastí. Myslím si, že tady by bylo správné použít zvláštní opatření. Děkuji. Děkuji vám. A teď na dvě minuty eh, Garcia Perez. Děkuji, pane komisaři, pane předsedo. Potřebujeme čas na to, abychom si pečlivě prostudovali váš návrh. Eh, je tam celá řada otázek, mohou být zajímavé samozřejmě, ale nevím. Až se podíváme na konkrétní opatření, zda budeme schopni takto tu současnou situaci vyřešit. Ten balíček reaguje vlastně na tu krizi ano, ale samozřejmě existují strukturální problémy v této oblasti a i na ty musíme mít řešení. Ptám se, zda tento balíček obsahuje nějaký skutečný nástroj, který zaručí, že cenová hladina bude dostatečně vysoká na to, aby pokryla výrobní náklady výrobců. Zdá se, že zatím to tak není. To znamená, že cena musí být dostatečně vysoká, aby pokryla výrobní náklady. A pak je tu ještě otázka zásadní. Hovořil jste o teritoriální rovnováze, pane komisaři. V roce 2015 skončí kvóty. Jakým způsobem budeme schopni zaručit, aby výroba zůstala zachovaná i v takových zemích, jako je například moje ve Španělsku, kde se budeme muset vzdát kvóty a přitom máme deficit. To znamená, že budeme přijímat přebytky z jiných zemí a když už nebudou kvóty, tak se ptám, jakým způsobem zachováme výrobní podniky, které nejsou moc konkurenceschopné, ale přesto zaručují stabilitu toho teritoria, stabilitu v otázce rozvoje venkova a podobně. To je pro nás důležitá otázka a tady budeme muset učinit ještě konkrétní opatření a proto v této souvislosti další otázka. Pokud výrobce z tohoto regionu odejde, tak se ty regiony nezotaví. Je to tedy opatření na zachování teritoriální rovnováhy a je to podpora konkurenceschopnosti těch, kteří mají v tuto chvíli ještě velké problémy. Děkuji. Děkuji. Paní Garcia Perez a další pan Natanaves. Děkuji vám. Jsem obzvlášť vděčná za to, že se komisař dostavil, že předložil tento důležitý dokument, o kterém teď diskutujeme, ukázal tím, že je otevřen dialogu a to je pozitivní. Já samozřejmě jsem si zaznamenala, co říkal, i když jsem nepřečetla podrobně ten dokument. Jsou to pozitivní opatření. Ale nyní mi dovolte hovořit jako portugalská europoslankyně z Azor. Tato opatření nestačí eh, k ochraně tohoto odvětví v mé eh, domovině, protože je to něco, co jak si funguje ze zdola vzhůru, potom řetězci, ale my všichni víme, že tak významné odvětví, jako je mléčné, které prošlo tolika krizemi a takovou, takovou rozkolísaností cen potřebuje ucelenější, holistický přístup, který vezme v potaz ten řetězec jako celek. Vím, že pan komisař zmínil ještě další dokument, který už je na cestě a já doufám, že tento dokument bude obsahovat další podněty dalších poslanců. Ale to, co tu zatím máme, nestačí. Když se podíváme na takové země, jako je třeba Portugalsko, tak tady máme často odvětví, které zahrnuje třeba 70% veškeré eh, naší produkce. V praxi dochází k monopolu a i když eh, podporujete organizaci těch producentů, oni už pak nemají komu prodávat. Nikdo jiný tam není. Takže jak to nastavit v krizovém období? To bude velice těžké pak těžko chránit. Eh, můžeme chránit odvětví třeba v některých státech, ale ne v jiných. Už končím, ale poslední poznámka. Pokud jde o to střednědobé hodnocení v roce 2014, tak pokud se prokáže, že toto nařízení nebude eh, schůdnou alternativou kvot, tak co uděláme? Ponecháme ty kvóty v platnosti o něco později, eh, o něco déle, anebo se dokonce vrátíme kvótám? Jak zajistíme fungování trhu? Děkuji a slovo má paní jak na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, ukazuje se, že hledáte s námi dialog velmi včas. Nikdo nemůže mít dojem, že se jedná o návrzích někde za zavřenými dveřmi. A e, je to také otázka dobrého projednání, dobrého prosazení. Děkujeme. Slyšel jste už celou řadu připomínek a poznámek a už jste také v prvním kole zodpověděl. Já vás vidím jako našeho spojence a proto si myslím je důležité, abychom zvážili, v čem vás můžeme podpořit, jaké jsou ty roviny, kde vás musíme podpořit. Já jsem z jižního Německa u švýcarské hranice, čili kdykoliv jsem doma zažívám to, co se stalo ve Švýcarsku a probíhá tam, jaké jsou diskuze, protože to se přelévá samozřejmě i k nám za hranici. A s ohledem na tuto skutečnost musíme velmi pečlivě zvážit, co přesně uděláme. Eh, považuji za důležité, abyste to měkké přistání naplnili, aby se uskutečnilo to, co bylo. To bylo skutečně tvrdý dopad. Eh, je to otázka kvot, eh, je to otázka vývoje na celosvětových trzích a finančních trzích. Musíme se soustředit na tři věci. První je ta nejnižší rovina a to už řekli kolegové a sem patří také znevýhodněné oblasti, regiony, na které se prostě musíme dívat jinak než eh, na jiné lokality, které mají jiné možnosti výroby. Takže jednotný trh a transparentnost. Vy hovoříte o pozorovacím pracovišti. Ano, to je důležité, to chceme. Ale pokud eh, pozorujeme negativní vývoj, musíme mít také možnost reagovat, vyvodit z toho důsledky, protože pozorování a transparentnost to je málo. Tím se dostáváme vlastně k celé komisi k vašim kolegům. Myslím, že všude, kde máme možnost, musíme vysvětlit jasně vašim kolegům, o co jde, kde co hoří, protože v Evropské unii musíme eh, pracovat tak, aby to odpovídalo jednak jednotnému trhu, ale aby výrobci byli současně také konkurenceschopní. Tím se dostávám k dalším dvěma bodům. Smlouvy bilaterální a další, které uzavíráme s dalšími státy. I tam máme své zájmy v oblasti zemědělství, které jasně artikulujeme. O tom probíhá diskuze. A vás jako komisaře v kolegiu komisařů vám připomínám také regulaci finančních trhů, kterou diskutujeme, protože i pro mléko potřebujeme určitý rámec a určitou regulaci. Děkuji, Elizabeth. A teď má slovo pan Remec. Děkuji. Ještě připomenu jednu věc, kterou si uvědomuji opakovaně. Hovoříme intenzivně o tom, kolik zemědělců si stěžuje, že nevystačí ale jsou také zemědělci, kteří využili krizi jako šanci, aby se přizpůsobili a investice modifikovali tak, aby reagovali na krize. A i ty musíme zohlednit a proto také musíme tento materiál vidět i z tohoto úhlu, úhlu pohledu a musíme se podívat, jestli to pro tyto druhé nebude příliš regulující a podívám, je třeba uvědomit si, že jsou to často ti, kteří při demonstracích nekřičeli, nedemonstrovali, ale prostě jednali a hledali řešení a našli řešení. Je to otázka různých podnikatelů. Někteří se orientují na řešení problémů a jiní hledají pouze zachování stavu. Ani na toto nesmíme zapomínat, protože v době mléčné krize to nebyli jenom výrobci mléka, kteří byli pod tlakem. Všichni byli pod tlakem, kteří působí na trhu. A e, když si uvědomíme, že v některých oblastech e, jsou firmy, které chovají dvakrát víc prasat e, než jiné, a tak bych z tohoto hlediska, a přesto to dokážou, tak eh, bych eh, se přimlouvala za to, abychom tady nedělali zase příliš pevnou regulaci. Pokud se chceme dostat z plánované ekonomiky, nesmíme eh, se dostat z jedné do druhé. A proto si myslím, že tento materiál, za který děkujeme, prostudujeme velmi pečlivě, budeme muset také to velmi podrobně prodiskutovat a jde nám o to, abychom vytvořili něco na delší dobu. Děkuji. Pan Jar, děkuji, pane komisaři, že dostáváme možnost takto včas hovořit o tom materiálu. Já jsem z východu Německa. A my jsme začátkem 90. let, kdy jsme byli už plným členem EU, neměli mléčné kvóty, měli jsme pouze referenční množství. A musím říct, že podle nás to bylo pro naše zemědělství eh, nejlepší doba, protože eh, nám to referenční množství v ničem nebránilo. Pokud je opatření podporující silnější pozici výrobce, ano, zemědělci eh, mají možnost, aby se více zorganizovali, aby zvážili smlouvy. Pokud eh, Kolegové říkají, že to ještě není dost. Eh, pokud jsem správně pochopil pana komisaře, tak řekl šest takovýchto organizací nebo svazů se může v Německu vyskytnout. Já bych byl rád, kdybychom jich měli jenom šest. Já bych byl rád, aby se zorganizovali naši zemědělci. Uh, tak si myslím, že tady eh, to převaluje pan komisař eh, částečně také na zemědělce, protože i ti musí mít možnost využít všechny možnosti. Možná že některé věci patří spíš k reformě zemědělství, ale je to otázka výroby mléka. Potřebujeme i poté, kdy nebudeme mít kvóty na mléko, potřebujeme stabilizační opatření. Otázka exportu, importu. Ptám se, pane komisaři, jestli se na to díváte taky tak. Stabilizační opatření trhu. A za druhé, pro mě velmi důležité, zelené programy, programy pro zelené oblasti. Ty je třeba otevřít pro tyto výrobce mléka. Ty, které máme do posud, eh, zdůrazňují extenzivní formu hospodaření a nejsou k dispozici všem. Ptám se, pane komisaři, jestli se na to díváte stejně, jestli od výrobce eh, výroby mléka přejdeme k jiným programům. A další, třetí věc, tam se připojuji ke kolegyni Jagle, nepřímé eh, dohody ohledně cen ze strany řetězců. Jakým způsobem můžeme zakročit proti tomuto? Pozorovací pracoviště, to je dobré, ale eh, je to otázka také aktivních zásahů tohoto pracoviště, pokud něco zjistí. Děkuji. Děkuji, Carlos Scotta. A pak pan Klas. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také kom, panu komisaři Čološovi za informace a prezentaci tohoto návrhu. Je to taková ucelená práce a i považuji ten návrh celkově jako dobrý. Mám ovšem některé body, kde budeme muset jít do větší hloubky, zejména pokud jde o smluvní vztahy. Tam je celé spektrum těchto smluvních vztahů na trhu a já si myslím, že by bylo v zájmu členských států, aby toto upravili. Potřebujeme vyvážený trh a potřebujeme mít minimální kritéria na evropské úrovni pro tuto oblast. Nemělo by se to dohadovat mezi jednotlivými um, výrobci a odběrateli, měli by si to dohodnout výrobci, tak aby stabilizovali ceny. Pokud jde o výrobu, doufám a jsem rád, že komise zavedla uh, zpětnou sledovatelnost. To je velmi důležité, abychom dokázali tuto krizi zvládnout. Děkuji, uh, paní Klas. Děkuji, pane předsedo. Já, pane komisaři, považuji tento návrh za určitý krok v oblasti trhu s mlékem. My jsme měli svůj sen a čekali jsme něco většího a teď na tom musíme pracovat postupně. Ty cíle, které jsou tady nadefinované, jsou správné, ale otázka je, jak jich dosáhnout. Eh, teritoriální rovnováha, vy jste se o ní krátce zmínil a řekl jste, že mléko potřebuje určitou lokální podporu vázanou na místo, kde se vyrábí. Vydáváte přednost posílení eh, pozice na trhu a stanovujete jasné hranice bez tvorby monopolů, ale ptám se, Zda potřebujeme teď zakládat nové svazy, nové asociace, protože do toho schématu družstev by to možná vůbec nezapadlo. Jak se na to díváte a mlékárenská družstva, jakou pozici budou mít do budoucna? Budou spolupracovat anebo budou proti sobě? Já si myslím, že není nutné, abychom existující osvědčené struktury likvidovali. V mém regionu jsou všichni výrobci mléka organizováni v asociaci a proto mě překvapilo, že někde jinde je to jinak. A poslední otázka co nám dá toto pozorovací pracoviště? Spíše to byrokracie, formuláře. Řekněte nám, jaký nástroj a jakou kompetenci bude mít toto pracoviště a co pro nás může udělat. Děkuji. Děkuji, paní Klas. Richard Hashford. Dorfman. Pak Dorfman. Um, Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já jsem eh, velice rád, že pan komisař nepřišel s nějakými rolemi pro eh, intervence na trhu a eh, s tím, že se budou rušit kvóty. To podporuji. Souhlasím s ním i v tom, že změna pravidel pro konkurenceschopnost může v tomto sektoru pomoci trh vybalancovat. Ale myslím si, že si musíme dávat pozor na toto. Podle mých zkušeností toto není jediný nástroj, který zde hraje roli. Za další, mluvíte o transparentnosti. Souhlasím, informace o trhu jsou velice důležité pro dobrou regulaci daného sektoru, které sektoru pomohou dosáhnout vyšší stability. Myslím si, že to ale můžeme eh, ještě prodloužit. Myslím si, že můžeme například sdílet nejlepší postupy, osvědčené postupy. A v tomto smyslu bych souhlasil s panem Linem, který eh, říká, že by rád viděl nějakou funkci ombudsmana v rámci členských států. Já si myslím, že toto je něco, co by jednoznačně trochu prospělo. Co mě ale trochu zklamalo, je to, že nemluvíme o žádných pozitivních návrzích v tomto dokumentu. Já bych si byl přál, aby pan komisař přišel s většími pobídkami z té nabídkové strany, tak aby více podporoval výrobu komodit. Eh, zejména tedy mléčný sektor. Eh, trošičku problém tohoto sektoru je to, že vyrábí produkty pouze sezóně. A tím pádem si myslím, že bychom potřebovali nějaké nástroje, které by ten trh vybalancovaly celoročně a komodity na trhu podpořily. Eh, jednak si myslím, že by bylo možné podporovat vznik družstev. Tady máme celou řadu možností. A také, pane komisaři, si myslím, že by mohly existovat eh, lepší, eh, lepší podmínky finanční podpory, tak, aby si výrobci mohli provádět průzkum trhu a zvyšovat svou přidanou hodnotu. Herbert Dorfman. Pan Dorfman. Děkuji, pane předsedo. Uh, já si myslím, že mléko je eh, hlavním produktem v oblasti zemědělství v Evropě a proto je důležité, abychom se mlékem zabývali. Myslím si, že v mnoho, to platí pro mnoho území v Evropě a zejména pro ty, které mám na srdci já, to jsou ty, ty horské oblasti. Tam není za stolik toho, co dělat. Buď se eh, vyrábí mléko a co jiného. A pane komisaři, jistě je správné, že eh, chcete posílit asociace výrobců, ale právě v těch územích, o kterých jsem hovořil předtím, tam ta výroba mléka dnes už v podstatě plně je upravená přes družstva a myslím si, že váš návrh tady nebude žádnou novinkou. Eh, nesmíme podléhat iluzi, že tam, kde mléko se prodává průmyslovým zpracovatelům ne, nedochází k organizovanému vyjednání o cenách, protože tak to je. Možná, že to není z hlediska konkurenčního práva legální, ale prostě to tak je. Myslím si, že eh, bychom neměli vytvářet tygra bez zubů, bez zubého tygra, protože, pane komisaře, když se dnes podíváte na funkčnost výroby eh, v produkce u zeleniny a ovoce, ano, tam byly úspěchy, tam jsou operační program, programy, které podporují pěstování ovoce a zeleniny a z tohoto hlediska si myslím, že je tato poznámka správná. Pokud chceme stimulovat takovéto výroby a jít touto cestou i finančních výhod pro výrobu a investice do ní, tak si myslím, že pokud nepůjdeme touto cestou, tak eh, tento materiál bude bez zubí. A my jsme hovořili o množstvích, ale já si myslím, že právě Švýcarsko jako příklad slouží k tomu, abychom si to prostudovali a abychom zjistili, co dělat a co nedělat. Děkuji panu Dorfmanovi, pan Rodost. Paní Rodost. Děkuji, pane předsedo. Také já děkuji panu komisaři za jeho dnešní návštěvu. Přesto musím říct, že jsem velmi zklamaná. Byla jsem zklamaná už ve chvíli, kdy se pře- odprezentovalo sedm bodů skupiny na vysoké úrovni. Je to otázka toho, že se nevytvořily nástroje potřebné, které pomohou. Řeknu vám, pane komisaři, vy máte ve svém materiálu čtyři prvky. Jednak organizace výrobců, pak hovoříte o tom, že členské státy se smí rozhodnout, že budou obligatorní smlouvy mezi výrobci a řetězci, že je možné to eh, převést i na další úrovně. Pokud je o asociace výrobců, tak vám mohu říci, že my toto umožňujeme v Německu už dlouho a přesto to nezabránilo krizi. Hovoříte o tom, že 33 množství mléka se na národní úrovni nesmí překročit. Připomínám, že původně z komise přišlo číslo 75 a já se ptám, jestli se náhodou neprosadil komisař pro konkurenceschopnost. Vy jste si, ptám se, jste si jist, že 33 bude stačit, pokud je o smlouvy? Vyjednávání smluv, to je v Německu běžné už dlouho. 99% eh, výrobců mléka mají smlouvy, ani to nezabránilo krizi. Pokud je o organizaci v odvětví, to je pro nás novinka a zajímá mě. Jsem zvědavá, jaké dopady to bude mít a zda to pomůže. Pokud je o transparentnost, tu vítám a čím transparentnější to bude, tím lépe. Samozřejmě, že trh podléhá určitým cyklům. To je třeba vědět a vzít na vědomí a myslím si, že pokud skutečně nevytvoříme další účinné nástroje, budeme mít brzo zase problémy, protože jak to vidím já jako Němka, tak ve vašem materiálu není nic nového a jak už jsem říkala, ty problémy jsme měli. Nevím, jak podpořit výrobce účinně a současně být partnery pro průmysl. Tady si myslím, že budete muset ještě něco předložit. Děkuji. Teď paní Luling na dvě minuty a potom uzavře pan Kalinovský. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěla svůj čas využít k tomu, že poděkuji panu komisaři za to, že k nám dnes přišel. E, tento dokument jsem dostala teprve před chviličkou v jazyce, kterému rozumím, bohužel to znění nebylo k dispozici před eh, naším dnešním setkáním, takže samozřejmě se na něj budu ještě dívat a prozatím mám jenom jeden dotaz. Eh, to se týká se toho, co už zde několikrát zaznělo, a to jsou ty limity navržené v článku 126. Já bych se chtěla zeptat, je, jak tyto limity ovlivní existující struktury v menších zemích, jako například v mé zemi. V Lucembursku je v podstatě veškerá výroba mléka, dejme tomu 0,1 celkové výroby mléka v EU. Je tato celá výroba eh, zpracovávána v rámci družstev jedno z nich zastupuje více než 60 všech výrobců. E, vy mluvíte o limitu 33%. Je to limit kumulativní? E, mám totiž dojem, že jsem někde četla, nebo jsem to každopádně pochopila tak, že e, ta družstva tímto nebudou pokryta ale my, u nás, jak říkám, jsou ta družstva velikánská. Máme tam Nestlé, Jople, kteří združují 60% výrobců, nějakých 120 milionů tun mléka. Eh, takže v evropském kontextu je to samozřejmě poměrně malé množství. a nemůže se čekat, že cenově bude konkurovat, eh, že, že, že malí výrobci těmto velikánům eh, relativně v, na místním měřítku mohou konkurovat. Chtěla bych tady, abyste mě ujistil, že eh, tyto struktury, o kterých tu mluvím, nebudou tímto limitem omezeny, protože tím bychom rozebrali to, co už máme zejména u nás v Lucembursku, kde se nedávno postavila nová krásná, eh, nová krásná zařízení, která hrozí, že zkrachují. A bude to vaše vina. Zničil byste tím tohoto skvělého, to, toto skvělé družstvo. Doufám, že mě ujistíte, že se to nestane. Děkuji bardzo, pan... Kalinovský, děkuji vám. Říká se, že lepší často bývá na úkor dobrého a to je, myslím, přesně tato situace. A to opravdu platí i pro tento Eh, případ, kdy se zabýváme nástroji, které tu dnes předkládáme. Většina producentů chce nástroje, které eh, upravují eh, stranu nabídky, nabídku mléka. A viděli jste, jaká je situace na komunitárním trhu. Oni by chtěli něco jako kvóty, co jim zajistí určitý příjem. A tito u těchto eh, producentů samozřejmě existují i jiná řeši, řešení, ale já jsem, eh, já nepomím podrobnosti toho, eh, těch vztahů a toho vyjednávání mezi producenty a zpracovateli, ale pokud opustíme systém kvót, tak budeme muset navýšit další intervenční mechanismy. Nevidím žádné jiné řešení. Konkrétně v Polsku by muselo dojít ke větší konsolidaci, pokud chceme uspět na e, konkurenci světové, světového trhu. Kdy jinak by ty původní staré monopoly nebyly schopny konkurovat jiným protagonistům na trhu. Děkuji. A tím jsme ukončili všechny příspěvky a já dávám slovo opět vám, pane komisaři, abyste mohl zareagovat a odpovědět, ale mám sám za sebe dotaz eh, týkající se toho, eh, co by mohlo být v té zprávě o jakosti, ale souvisí to také s, eh, s, s otázkou toho sektoru mléčného. Jak můžeme zajistit, aby naše konsorcia byla úspěšnější díky tomuto ustanovení, které má řídit nabídku. Budeme moci eh, lépe vzít v potaz vůli parlamentu, která byla vyjádřena v tom hlasování, nebo musíme počkat až na ten balíček o jakosti. Takže prosím, eh, Dačiane, pane komisaři, máte slovo. Pokud jde o balíček o jakosti, ten se blíží, budeme mít ta dvě nařízení na stole. A jak říkám, eh, teď je tedy míč na vaší straně hřiště. Paní Luling, abych vás trošku ubezpečil, uklidnil, toto nařízení se netýká těch kooperativů. A eh, samozřejmě třeba v Dánsku je jich 100%. Nebo v některých zemích je, to 90%. Čili pokud jde o, o družstva, tak tam jsou producenti zároveň zpracovatele. Toto se týká pouze situace, kdy samotní producenti vyjednávají se zpracovateli. A ti, kdo nejsou v těch kooperativech v Lucembursku, vy říkáte, že tam to číslo je příliš nízké, tak to platí pro členský stát ta čísla, ale také pro části e, trhů těch, v těch okolních trzích. To znamená, že je možné se zorganizovat tak, že se třeba združí s mlékaři ve sousedních zemích. Uvidíte v tom návrhu toho nařízení, že to podrobněji rozvádíme. A jinak paní Redus říkala, že ty smlouvy nezabránily mléčné krizi. Ano, já neříkám, že to je nějaká, nějaký zázračný proutek, který, kterým vyřešíme jedním mávnutím všechno. Zůstávají tady další, další věci. Když byla krize, tak jsme intervenovali. Ale tento druh smluv by měl dávat alespoň určité, určitou míru, určitého směru, určité stability. Ale jistě, že nemůžeme žádným způsobem třeba ovládat, kolik lidé spotřebují mléka. Ale přece jenom ta smlouva dává určitý rámec stability, určitý rámec pro vyjednávání těch množství. Teď pokud jde o 33%, jiní říkali, je tu příliš byrokracie a příliš mnoha omezení. Musíme najít rovnováhu. Musí to být tržní, musí být e, e, zároveň schopni mít určitou váhu ve vztahu k těm mlékárnám. Pak e, jiní zase řeknou, a co malé mlékárny? Malí zpracovatele, kteří se teď ocitnou před obrovským svazem nějakých producentů. I když jsou tam ty limity, tak to neznamená, že všichni producenti se zorganizují tak, aby měli 30% trhu. Někdy bude stačit menší množství, jenom aby mohli vyjednávat jako rovní s rovními. Na jedné straně musí být soutěž, na straně druhé musí být dostatečně silná vyjednávací pozice, aby se obě strany ocitly ve víceméně rovnoprávném postavení. Také jsem slyšel mnoho připomínek, které se týkají reformy společné zemědělské politiky. Pan Dorfman například to, že můžeme třeba podporovat eh, ty producenty v horských oblastech nebo při větší přidanou hodnotou. Ano, my tímto nařízením nechceme vyřešit všechny problémy mlečného. Eh, odvětví, jsou i strukturní problémy, problémy globálního trhu, problému, problémy podpory specifických znevýhodněných regionů a to všechno bude v rámci reformy SZP. Tam jsme měli sdělení a vy jste slyšeli ta, ty jednotlivé podrobnosti. Je to, předpokládají se tam konkrétní opatření, která nebudou jenom specifická pro mléčný sektor, včetně tedy té pobídky k, k tomu, abychom se posunuli směrem k dávání větší přidané hodnoty. Pak místní opatření, podpůrná eh, zeměpisná vyváženost. Ano, to všechno bude v reformě zastoupeno. Teď k nadměrné byrokracii a regulaci. Já vás chci ujistit, že my nevnucujeme tuto regulaci všem, my pouze dáváme možnost těm, kdo chtějí, tak se mohou združit za účelem vyjednávání. Ti producenti, kteří najdou jiná řešení, tím lépe. Tím, kterým, těm, kterým se již daří prodávat mléko, tak jim nikdo nebude vnucovat to, co je v tomto nařízení. Toto nařízení pouze umožňuje, pouze dává k dispozici nástroje producentům, kteří jsou ve specifických oblastech. Takže více byrokracie z toho nebude. K transparentnosti. Už jsem řekl, že ta otázka potravinového řetězce tady není řešena úplně komplexně, protože bude řešena i jinde. A intervence nebo opatření, která by mohla zabránit krizi, tak v té zprávě, která je připojena k tomuto návrhu nařízení o situaci v mléčném trhu a po odstranění kvót, tak já vám připomínám, že odstranění kvót rozhodla rada. Nikoliv uh, bývalá komisařka. Byl tu návrh, ale rada to rozhodla. Rada to schválila, toto odbourání kvót. Takže teď za to nemůžeme vinit komisaře pro zemědělství. A teď, pokud jde mechani- ty mechanismy pro období po kvótách, tak uvidíme, jestli to akceptujete vy, jestli to akceptuje rada, jestli tady bude nějaká klauzule pro případy, kdyby bylo možné přijmout určité pobídky k tomu, aby se dočasně mohla situace upravit eh, ve vztahu k nějaké mm, turbulenci na trhu, třeba v důsledku poklesu poptávky, kdy produkce zůstává stejná, konstantní nebo lineární. Tak pak můžeme samozřejmě eh, mm, využít této doložky, která by pak umožnila finanční podporu těm producentům, k tomu, aby snížili objem své produkce na určité dočasné období. Takže to je myšlenka, kterou eh, analyzujeme. Paní Garcia Perez, strukturální problémy v mléčném sektoru, to, jak jsem řekl, bude budeme řešit obšírněji v reformě, celkové reformě SZP. Paní Kestinger měla otázku, která se týkala tvorby cen, to je otázka toho vyjednávání mezi producenty a zpracovateli. My nebudeme určovat všechna pravidla, která budou ve smlouvě, všechny smluvní podmínky, protože jsou tady různé strany a vztahy mezi nimi, ale vidí, uvidíte v tom nařízení, že jsou tam určité minimální standardy. Minimální proto, aby ty smlouvy tedy dávaly smysl. Ale nad rámec toho samozřejmě se bude jednat. Ano. Takže smlouva bude vyjednána, tím, co z toho vyplývá ta odpověď, teď posílení eh, těch eh, organizací producentů v druhém pilíři by měly být pobídky, včetně finanční podpory pro ustanování těchto združení. Čili pro jejich, ze začátku pro jejich fungování, pro kolektivní investice. A to všechno máme v dalších odvětvích, jako je třeba ovoce a zelenina. Abychom podnítili tedy producenta, aby tak to vyjednával, ale pak se to může rozvíjet dál. Může být třeba kolektivní investování, kolektivní transformace toho regionu, všech, eh, nebo kolekt, kolektivní eh, přicházení s produkcí, která má vyšší eh, přidanou hodnotu. A v rámci reformy společné zemědělské politiky budeme mít právě pravidla na podporu Eh, takovéhoto uspořádání spotřeby eh, těch producentů. Postupně se pak dostaneme eh, do podrobností ohledně té reformy CZP. Děkuji vám za pozornost a jestli se vrátím na začátku příštího roku, budeme jednat o dalších otázkách. Děkuji. Grazie, komisario. Děkuji vám, pane komisaři. Děkuji vám, Dačane Čološi. A jenom připomínám, že příští schůze našeho výboru bude 25. ledna, začne v 15 hodin. A ti z vás, kteří nepojedou do Štrasburku, těm přeji pěkné Vánoce a končím schůzi.